E, e, tady zazněl. Skončili jsme rozpravu a hlasovat budeme več, ve středu v poledne. A ještě několik informací, vážení kolegové. Zasedání bude pokračovat zítra v úterý 11. března 2014 v 8.30. Od 8.30 do 14 hodin a pak od 15 hodin do 23 hodin bude probíhat e, schůze.